So, ladies and gentlemen, are we ready to begin our after... Vážení kolegové, eh, začneme s naším odpoledním zasedáním. Our next... Naším následujícím bodem na pořadu jednání je Výměna názorů s panem Petrem Melbiem se. ESPONu, kde jde tedy o, podporování evropské územní eh, dimenze tím, že se podporuje eh, vzdělávání o eh, politikách a informování znalosti. Espon také připravuje jakési vize až do roku 2050 která má pomoci politikům, jako jsme my, ve chvíli, kdy se rozhodují o věcech, které budou mít trvalý dopad na evropské regiony a města. Nyní eh, se mm, eh, pobavíme tedy o výsledcích eh, této práce Esponu. Já dám slovo panu Melbimu, aby přednesl svou prezentaci a potom zase budeme mít prostor pro připomínky a otázky na které potom pan Milby odpoví. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za pozvání na dnešní zasedání výboru, abychom se pobavili o výsledcích této práce, která byla velmi zajímavá. Byl to projekt, který eh, byl nejenom zajímavý, ale také náročný. protože tady hovoříme o velmi dlouhodobém výhledu do budoucna. Eh, takže se tady snažíme představovat vizi pro politickou arénu eh, na opravdu, v opravdu dlouhém výhledu. Věřím, že tento projekt opravdu pro vás bude zajímavý a udělám maximum pro to, abych eh, vám lépe osvětlil klíčové výsledky. Nejprve něco k tomu, jak to celé začalo. Byl to tedy eh, projekt v rámci programu ESPON mm, na žádost všech zemí, které byly část, součástí eh, programu ESPONu v roce 2013. Eh, tenkrát ještě eh, tam nebyla členskou zemí Chorvatsko. Ta žádost tedy konkretizovala představy v tom smyslu, že bychom měli tedy hledět do budoucna, měli bychom přemýšlet nad některými územními scénáři, které by se vypořádaly s potížemi, kterým by Evropa regionu mohla čelit a to bylo ještě před uprchlickou krizí. Takže tady vlastně jde o to, jak se území mění, jak se rekonfiguruje, jak jsou jednotlivá území vybalancována. Také nás požádali, abychom vytvořili jakýsi referenční rámec, který by mohl být využit i politiky na nejrůznějších úrovních, ale také třeba eh, sektorovou politiku a hráči a případě všech takovýchto studií, které eh, předkládají vizi do budoucna, tak samozřejmě potřebujete předložit nějaká doporučení, nějakou vizi, nějakou cestu. Eh, takže tohle to samozřejmě jsme také do projektu zapracovali. Ten projekt jsme dokončili a já nyní tedy řeknu eh, takové hlavní prvky. Ale takhle globálně můžu říci, že Členské státy se o tohle téma začaly zajímat, například 26. 27. listopadu proběhne eh, neformální zasedání ministrů v Lucembursku v rámci předsednictví a my v přípravné fázi jsme viděli, zaznamenali, že stále více zemí eh, se zajímá o ten náročný krok vytváření tahleté vize. Vytváření vize je vždycky mm, práce, která vyžaduje eh, dialog, eh, která vyžaduje propojení názorů různých lidí, takže uvidíme, jak tedy lucemburské předsednictví se s tím vypořádá, jak budou vypadat závěry. Náš projekt, my jsme si pro něj záměrně zvolili eh, klasickou metodologii plánování. Já jsem to tady takhle dal na tenhle slide. Eh, prvním krokem bylo tedy popsat situaci v přítomnosti. To je tedy scénář, který znáte, tam se nic nemění, eh, politiky zůstanou takové, jaké jsou a potom takhle se pokračuje do budoucna a to je potom taková jakási referenční základna. Potom máme tři eh, územní scénáře, alternativní k tomuhle referenčnímu rámci. Tady vlastně jde tedy o možnou budoucnost, která by mohla, kterou bychom mohli podpořit eh, s mixem politiky, investicí, eh, tak, abychom vytvořili nějakou strukturu evropského území. Za chvíli vám ukážu některé obrázky, abyste si o tom udělali lepší představu. Eh, v, jedné, v jednom ten scénáři tedy šlo o rozvoj metropolitních oblastí, Hodně se hovoří třeba o aglomeracích a jejich ekonomice. My jsme v podstatě v takovém, v takovém druhém rámci hovořili o vytvoření městských sítí a konečně jsme se snažili eh, zaměřit se hlavně na rozvoj eh, venkova, eh, malých a středně velkých obcí. Když se podíváte na eh, to znázornění, tak vidíte hm, v podstatě, že to vytváří takového draka a ten drak je tedy prostor, do něhož potom vložíme tu vizi. A tu vizi potom můžeme poslouchat smělem k těm metropolitním eh, oblastem, k eh, městským sítím a tak dále. No a posledním krokem té metodologie je potom vytvořit ty cesty pro politiku, to znamená nějaká doporučení, kroky eh, pro to, aby byla podniknuta politická rozhodnutí, která by vedla eh, k dosažení této vize. Nyní se tady podívejme konkrétněji na ty územní scénáře. Ale nejprve se tedy podíváme na ten, na tu, na ten referenční rámec. Všechno, o čem zde dnes hovořím, vytvořil eh, mezinárodní tým, kterému byla tato práce zadána. Eh, jsou to opravdu zkušení eh, lidé, kteří pracují v oblasti ekonometrie, statistiky a věnují se tedy i těmto věcem už dlouho. Takže, eh, jak už jsem říkal, ten referenční rámec je tedy směs politik ze dneška. HDP eh, eh, za rok se mm, podle tohoto rámce by tedy se zvýšilo o 1,89%, ale Měli byste taky podle toho scénáře 44 regionů, které by spadaly pod 1% růsto, růstu. Takže tam by opravdu byly nerovnováhy. První z územních scénářů, to je samozřejmě hypotetický scénář, protože to vychází z řady předpokladů, které teď tady nemůžu detailně probírat. Ale hlavním prvkem tady je, že se tedy snažíme klást důraz na to, jak podporujeme územní rozvoj prostřednictvím politických rozhodnutí, tím, že řekneme, máme asi 76 metropolitních růstových oblastí, které jsme identifikovali v Evropě a ty dostanou prioritu. Ty budeme nejvíce podporovat, eh, budeme se zaměřovat na výzkum a výzkum, a výzkum a vývoj na vysoké úrovni, eh, infrastrukturu na velké vzdálenosti, sítě, Eh, integrované nadnárodní hospodářské zóny a podobně. Takže tady v podstatě opravdu jde o to, abychom zvýšili konkurenceschopnost těchto metropolitních oblastí v eh, globálním měřitku. A to by samozřejmě mělo nějakou eh, územní stopu, kterou potom tady vidíte na té mapě nalevo. Tohle to tedy získáte, když implementujete takovýto přístup. takový by to mělo dopad. Následující scénář je ten, který se zaměřuje na podporu městských sítí a podporu tedy městských systémů v jednotlivých zemích. Tady se tedy ty investice zaměřují na 261 měst a opět vytváří územní stopu, kterou tady vidíte. Je třeba o krok vyváženější, je to trošku lépe rozmístěno eh, i do vzdálenějších koutů Evropy. Takže se tam dostane potom i ten pozitivnější vývoj. A třetí scénář, to je scénář C, ten se zaměřuje zase na ty malé a střední obce. A zase vidíte, že je to okrok ještě decentralizovanější oproti tomu scénáři B. Pak je zajímavé, jaké jsou rozdíly mezi těmi scénáři. Projekt si stanovil dvě časové také časové limity, období první 2030, druhý 2050. Když se podíváme tedy do toho roku, ve výhledu roku 2030, tak eh, když porovnáte ty tři scénáře, tak na základě toho modelu, který jsme použili v tomto projektu, nej, eh, řekněme, ten scénář, který se zaměřuje na eh, ty metropolitní sítě, městské sítě, vytváří zhruba stejnou míru hospodářského vývoje jako ten metropolitní, když to ten scénář C trošku pokulhává a z územního dopadu ten scénář B poskytuje nejvyšší míru úhez, eh, územní soudržnosti a konkurenceschopnosti. Ale eh, na druhou stranu ty regionální rozdíly jsou sníženy jenom minimálně. Co je ale opravdu zajímavé, to jsou závěry, které eh, jsou opravdu dlouhodobé. A to ukazuje, že hospodářský růst není ovlivněn podporou ani jedním z těch tří scénářů, eh, tedy pokud se podíváme až do roku 2050. To znamená, že máme velký manévrovací prostor pro politiku. Můžeme říci, že tedy je to proveditelné, vůbec to nepůjde proti eh, hospodářskému růstu Evropy a její konkurenceschopnosti, pokud zvolíme způsob rozvoje území, který bude třeba hodně decentralizovaný. Takže opravdu tady existuje tato možnost. a ukazuje to, že řada studií, včetně studií OECD, které uh, eh, hovořili o tom, že je klíčovým hráčem je zaměřen, je klíč, že klíčové zaměřit se právě na ty metropolitní oblasti. Ukazuje se, že to je sice pravda, ale není to bez svých eh, modifikací, takže uh, pokud netrváte tedy na tomto um, jednom scénáři, ukazuje se, že ty ostatní scénáře potom vlastně dosáhnou stejného hospodářského růstu a e, Tady vlastně se snažíme ukázat e, možný vývoj. V Evropě třeba máme určitou územní koncentraci v tuto chvíli ale vy máte možnost zvážit, aniž byste negativně ovlivnili hospodářský růst. Můžeme zkusit rozvoj, který bude vypadat jako tohle, co teď ukážu, kdy jdeme z roku 2020 do roku 2030 do 2050 a tady vidíte rozvoj spolupráce a vztahů v rámci Evropy a také v blízkém sousedství. Tohle to všechno tedy eh, byla jakási platforma pro eh, vytvoření té vize. Na základě těch tří scénářů byla tedy předložena ta vize. Já jsem ukazoval na jednom tom slajdu toho draka a uprostřed byl tedy ten, ta vize. Jak bychom nazvali tu vizi? Učiníme Evropu otevřenou a policentrickou. Otevřenou v tom smyslu, že globálně propojíme Evropu, to je velká výzva současnosti, abychom zajistili, že Evropa nepozůstane pozadu za zbytkem světa, že stále bude považována za velmoc v globálním měřítku a potom také to otevřenost se pojí s podporou společného rozvoje s eh, regiony v sousedství. Eh, potom eh, to slovo policentrický, tady vlastně jde o podporu vyváženější městské struktury s tím, že víme, že to zřejmě nebude mít žádný negativní dopad, naopak pravděpodobně to bude mít pozitivní dopad na hospodářský růst. ve všech těchto scénářích tam jsou samozřejmě další detailnější cíle, já teď to nemůžu všechno projít, ale um, to propojení Evropy globálně Tady jsou věci, které možná by si zasloužily ještě hlubší politickou debatu, například otevření evropských trhů, eh, zvýšení eh, účinnosti dopravy a telekomunikací, jak tedy přepravit jak osoby, tak zboží do Evropy a z Evropy to má také e, například e, souvislost s vytvořením integrovaných transevropských elektrických sítí a zase podporou energetické účinnosti. Ta vybalancovaná struktura je tedy o podpor, o podporování sekundárních měst, regionů, e, že se z nich stanou tedy jakési motory rozvoje. V řadě zemí eh, to byly eh, až do doby krize vlastně právě ta sekundární města, která měla největší míru eh, růstu. To se potom změnilo v roce 2008 či od roku 2008. Potom máme funkční městské regiony a jejich integraci Tady zase to je v závislosti na tom, jak se rozvíjí města, protože můžeme mít eh, inkluzivní, integrovaný přístup, který, eh, na který vlastně poukázala, na jehož potřebu poukázala třeba ta situace s uprchlíky. A také se ukazuje, že třeba eh, budoucí generace budou mít jiné požadavky od měst, než máme my dnes. to musíme také zvážit v těchto velmi dlouhodobých výhledech. A předposlední slide, tady jsem vám chtěl ukázat, jak můžeme navrhnout nějakou takovou územní budoucnost pro Evropu. Tady nalevo vidíte eh, různé strategie, mix různých strategií a plánů, které máme. Eh, k dispozici pro různé části Evropy, tak eh, to vypadá takhle. A Pokud ale budete mít eh, nějakou politickou snahu o vytvoření něco evropštějšího, tak by to vypadalo jako ten obrázek napravu, napravo. Samozřejmě závisí to na eh, politických eh, rozhodnutích a prioritách, ale eh, mohlo by to vypadat zhruba takto. Tohle byste mohli použít jako zase referenční rámec pro řadu oblastí politiky. Včetně těch, které se týkají vytváření nějakých nových vizí. Takže já jsem sebou přinesl tři dokumenty. Klíčový je asi ten nalevo, je to vytištěno a tam jsou tedy klíčové prvky a argumenty pro to, proč jsme vytvořili tu vizi, kterou eh, navrhujeme. Potom jsou tam další dva dokumenty uprostřed a napravo to zaujme spíše ty z vás, kteří se chtějí dozvědět více o těch předpokladech, o tom, eh, co jsme, eh, jak jsme přemýšleli při předkládání těchto scénářů. Takže tohle to máte k dispozici v místnosti, možná to nebude k dispozici úplně pro všechny, ale když jich bude potřeba více, tak samozřejmě je dodáme. Tolik tedy ode mě na úvod. Doufám, že jsem vás zaujal, aspoň trošku. A jak už jsem říkal, členské státy se o to v tuto chvíli docela zajímají, takže děkuji. Uh, děkuji, děkuji za prezentace. Máme k dispozici eh, kopie pro všechny členy výboru REGI. Pokud jich potřebujeme víc, tak um, Mm, zjistíme, jak se k ním dostaneme. Takže kolegové, prosím, jestli máte nějaké otázky, nějaké komentáře, pan Van Nistelrooy. Děkuji. Ehm, vy jste ehm, řekla, že nám otevřete oči, ale že stále tady je takový otazník. Ale mm, co se týče možností volby, možností pro města, nebo více městskou agendu nebo smíšenou agendu. To nepřináší výsledek, který by eh, byl ničivý pro jednu nebo jinou část Evropy. Je to vyvážené, což je překvapivé trošku, protože v této fázi metropole a velké města, velká města mohou být v čele budoucího vývoje, ale tady to není zjevné. Um, Je to všem, nevím, zda Evropa bude mít jednu vizi, je to v rukou členských národních států. Asi to tam zůstane. So this is situation like it is now. But takže tato situace vypadá tak, jak vypadá. Ve výboru pro regionální rozvoj jsme byli svědky toho v posledních letech té krize, během té krize, té nerovné participace na ekonomických, sociálních, teritoriálních aspektech, který, eh, která se nevyrovnala. Někdy je lepší eh, teritoriální rovnováha. Když se podívám obecně na naše cíle kohezní politiky, abychom měli vyváženou situaci v Evropě, aby byla schopnost fungovat v budoucí globální ekonomice, tak jaký scénář bude lepší? Takže by to asi mělo otevřít oči. To je tedy moje hlavní otázka. E, co jsme slyšeli tedy na uh, schůzích rady taky je rostoucí zájem ty teo, teritoriální aspekty, ne tedy e, to přenášet na Evropu, ale přemýšlet o tom, co se týče dopravy a podobných opatření. Otázka je, kde se, kde se to řeší v komise tyto věci. Je to nějak, bude, bude to nějaká cesta po jednotlivých zemích? Jak se ta, ty informace budou šířit? Kde v příštím roce se sejdeme s lidmi, kteří o tom mají skutečné informace? Tady toho je tolik, které, že se to málo využívá. Jak tedy komunikovat s orgány eh, státu, města, unie. Děkuji vám. Pan Olbricht? To je velice zajímavé. Je nutné to analyzovat. Ehm, když vezmeme úvahu ty tři e, scénáře, megacity z regiony, tak dále, tak je to zajímavé. Všechny tři vlastně zdůrazňují roli měst. To je zajímavé. I takzvané regiony vždy jsou jako města střední velikosti. Mm, ta regionální politika, jestli to chcete nebo ne, pokud to chceme, tak se budeme zaměřovat na uh, rozvoj měst, různých eh, typů měst tedy. To je pravda. Pokud Evropská unie potřebujeme, což neustále opakujeme, městskou politiku pro města. Regionální politika se stále více e, stává tedy nebo omezuje na problém měst. Další otázka je NAC. NAC 2, NAC 3. Dnes máme hm, hlavní tedy úroveň agregace data klasifikace regionů je na úrovni NAC 2. A HDP je jediným kritériem. Když se podívám na ty tři scénáře, tak nejlepší nebo nejproveditelnější scénář je 2B, to jsou NAC 2. To znamená, to třetí je zajímavé, NAC 3 je zajímavé, když se dostaneme ještě níž, ale nejzajímavější pro budoucnost jsou NAC 2. To neznamená, že úroveň NAC 2 a hlavní města, což jsou také hlavní města NAC 2, že to je tedy úroveň, která je nejvhodnější pro politiku do budoucna. Celá ta diskuse o teritoriální kohezi, jak je možné tedy tu ter- teritoriální eh, kohezi vlastně přeložit. Z tohoto materiálu se zdá, že nad dvě není business and usual, ale nad dvě může být nejvhodnější úrovní, nebo se mýlím. Eh, druhá otázka se týká měst a regionální politiky tedy a mm, další otázka se týká NAC. Paní Breso, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve úvahu a potom otázku. Eh, eh, I můj kolega se již zmínil o jedné záležitosti. Mám pocit, že tady existuje cosi jako schéma, cosi jako monocentrický systém, který se soustředí na hlavní města to byly takové malé obrázky, ale ukazovalo to, jakoby e, byly tam míněny, byla míněna velká města. V případě Francie je to pravda, ale už to není pravda u budoucích e, vývojových systémů mé země. Já jsem, e, národ, já jsem hospodářská ekonomka a, pardon, jsem národohospodářka a vím, že u mne v Piemontu například eh, eh, tam došlo k hospodářskému růstu a došlo k přiblížení k Milánu a Miláno tady vůbec není označeno jako takové gravitační centrum na rozdíl od Říma a přece jenom mám tady pocit, že tato mapa není v souladu ani s minulostí, ani s budoucností. Itálie je například země s několika centry, eh, které mohou podněcovat vývoj a ten týž analog, domnívám se, platí i pro jiné země, které víceméně dobře znám. Mám tedy dojem, že tento design, eh, který se má vyvíjet kolem hlavních měst, je poněkud nebezpečný, protože soudržnost eh, hlavní města sama o sobě jsou eh, sama o sobě již v určitém zvláštním postavení, ale naše politika soudržnosti je právě vedena tak, abychom, vyro, abychom vyrovnávali rozdíly, abychom vytvářeli konvergence. Musíme se tady podívat na jednotlivé země, co se tady děje. Domnívám se, že scénáře by měly předkládat alternativu. Jistě je správné podporovat města a vytvářet policentrické systémy pro vývoj, ale nikoli se orientovat pouze na hlavní města. Další věc. V Evropě se velice silně rozvíjí téma makroregionálních strategií. Tyto strategie, podle mého názoru, jsou v souladu s teritoriální, s územním člením Evropy, které vychází od spora nahoru. A pardon, od, zdola dol, od zhora dolů. E, to, tímto způsobem se potom hodnotí potenciál vývoje. Zásada územní soudržnosti je zakotvena v Lisabonské smlouvě a jejím záměrem je podnítit lepší koordinaci nad rámec jednotlivých hranic. Tam hrají nejrůznější aspekty roli, dějiny, tradice, charakter krajiny, všechno možné, protože tady existují různé regiony, ale Každopádně eh, eh, je třeba postupovat v souladu s těmito aspekty a na to potřebujeme strategie, eh, protože z hlediska budoucího vývoje a možných doporučení je třeba toto vše zvážit neboť geografie se právě mění způsob, jakým způsobem dochází k územní a hospodářské spolupráci, paní Vaner. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci a za vynikající podklady. Já se chci zeptat hlavně na metodiku a jaké indikátory jste používali. Pro rozvoj vašich scénářů eh, považujete za hlavní indikátor to, co se děje, co se norce běžné HDP tedy, anebo jdete uh, do jiných konceptů, takových eh, socioekonomických, eh, které předkládá komise i jiné instituce, to znamená HDP plus například ekologické otázky, otázky vzdělávání, otázky chudoby, otázky jiné abyste vlastně za základ těch scénářů položili jaksi širší eh, téma já jsem se chtěla zeptat, zda eventuálně pracujete také na rozšíření takových indikátorů. Děkuji vám. Are there any other questions? Jaké další otázky? Děkuji. Dovolíte mě tedy jako člence výboru regie, abych položila otázku. Já budu mluvit svým jazykem bulharsky. Jak vás според vás вижданията, Děkuji mnoho. териториалното развитие на Европа в различни... Perspektiva geniálního, regionálního rozvoje v Evropě, jak byla prezentována, odpovídá programovému období, ten, ve kterém se nacházíme 2014 až 2020. Věříte, že ten scénář, o kterém jste nám e, řekl, říkali, e, se používaly v případě podpisu partnerských dohod a schvalování operačních programů. Ptám se, protože zastupuji zemi, která se snaží o policentrický rozvoj svého území. Nicméně investice do kohezní politiky nás tlačí směrem eh, k nepříliš dobrému modelu, což by znamenalo dvě nebo tři centra rozvoje eh, na území a s ignorováním možností, ehm, které přináší menší města. Tato menší centra jsou důležitá pro svůj region, ale nejsou součástí priorit kohezní politiky, která se implementuje a která se přijímá a která platí do roku 2020. Když budeme mluvit o těchto hypotézách a scénářích, budeme schopni překonat um, tyto rozdíly na příští programové období 2020. Budeme schopni tedy připravit takový balíček kohezní politiky, který by umožnil členským státům uh, Eh, možnost volby, tedy eh, možnost vybírat si mm, politiku v EU a mít policentrický rozvoj, nikoli takovou koncentraci. Děkuji. Myslím, že toto byla poslední otázka, protože nevidím žádné další přihlášky do diskuse. A pan Rus, pardon. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi líto, že mm, si beru slovo po vás, ale já jsem eh, se chtěl ukázat na jeden příklad z mé země. My patříme k zemím mm, soudržnosti, ke kohezním zemím, kde tedy existují některé priority anebo koncentrace. Uh, Myslím si, že regiony, oblasti, které se nejlépe rozvinuly, byly ty oblasti, které měly různé priority. Tam, kde se sázelo pouze na města, Eh, to znamenalo, že se venkov nedo, nebo něco jiného nerozvíjelo dostatečně. A proto se vás chci zeptat na to, eh, na ten model policentrického rozvoje, který jste představil, skýtá samozřejmě enormní možnosti eh, v neposlední řadě, co se týká rozvoje území samotného to je, eh, by mělo být možná jako jiná alternativa proti původnímu modelu koncentrace. Eh, já jsem nezmínila, že má, tady máme zástupce Evropské komise, pan Filipa Montfort, eh, který je zde mezi námi. Chcete si vzít slovo teď nebo až po odpovědi? Teď. Pokud uh, mohu, tak bych mohl říct několik slov už teď. Prosím. Děkuji za příležitost říct si několik slov. Já jsem chtěl jenom říci, že toto je klíčový projekt eh, programu ESPON. Um, Ehm, samozřejmě ehm, v podobných projektech se vždy ehm, mluví o metodologii, máme podrobné diskuze o metodách, indikátorech a podobně, což je vhodné pro tento typ analýzy. Co se, když se potvrdí eh, z tohoto projektu a co je koherentní s, v podobných analýzách, že pokud konvergence nebo mm, nebude narušena, tak, teda pokud nebyla narušena nebo zničena, tak každopádně byla ta eh, koheze zpomalena, nebo tak ten proces konvergence eh, krizí. To znamená, že eh, koheze zdaleka není dosažena. To, což podporuje tu myšlenku, že je třeba mm, většího úsilí do budoucna, abychom se dostali dál, abychom dosáhli Um, vyváženého rozvoje v EU. Především eh, vzhledem k tomu, že EU čelí novým výzvám v rámci a i mm, mimo své hranice. Eh, komise se domnívá, že tento typ perspektivní analýzy, hm, analýzy perspektiv, je potřeba, abychom viděli, jaké se pravděpodobně budou vyvíjet evropské regiony a jak nejlépe eh, připravit programy a intervence do budoucna. Takže každopádně my podporujeme tento typ analýz s ESPON a mm, nebo jakoukoliv jinou participaci. Děkuji, teď jsme vyslechli komisi a teď dám slovo ještě panu Melbimu. Děkuji, děkuji za komentáře. Já začnu od začátku a řeknu, že paní eh, že toto není o metropolitních oblastech, není to o, o eh, hlavních městech. Klíčové výsledky jsou v tom, že ne, nepotřebujete nebo není třeba tak e, věřit, že pouze metropole mohou být motory evropské ekonomiky. Jsou, existují i města, jak takzvané druhé vrstvy, které mají obrovský potenciál, to jsme viděli před krizí. I e- ekonometrické modely ukazují, že projekce růstu pro příštích 15 let budou na stejné úrovni, jako kdybychom vzali ten první rozvojový model což je, myslím, eh, klíčovým výsledkem, že můžete říci tedy, eh, můžete věřit v více policentrický model. Eh, v těch větších, těch větších zemí to znamená, že je řada měst, které v první fázi roku 2030 by měly být stimulovány, mělo by tam mít hodně investic do těchto měst, aby skutečně mohli e, využít svého rozvojového potenciálu, což by vytvořilo minimálně stejnou míru ekonomického růstu, jako e, kdyby se to zaměřovalo na metropole. To je hlavní výsledek tedy. A když se podíváte dál, tak se můžete zamyslet i nad rozšířením prostorově tedy těch investic ještě dál, ještě víc. A tak, ta, tento postupný rozvoj je něco, co je možné e, využít procesu politi- na politické úrovni, což jste tedy vy e, plus další. e, politické rozhodovací články. Je možné definovat um, politický rámec, což je možné s podporou členských zemí, pokud to ne, nebude tedy závazný dokument. Tyto diskuse už jsme vedli před mnoha lety. Já myslím, že je možnost se vyhnout nějakému podrobnému návodu, ale je možné. Mm, aby mm, existovala určitá reference, která by ovlivňovala evropskou politiku. Není to tedy jediný scénář. Ty tři ty, kte, z těch tří, který je správný. Je to mix a možná e, jakýsi vzorec investování postupný, který by souvisel s těmi třemi scénáři a který by byl nakonec nejlepší. Ale to je na vás, abyste to o tom diskutovali. A to, to, e, to ukazuje tento projekt. Co se týče tedy dopadů, e, dosahů, to je vždy obtížné. Mm, ty projekty eh, byly strategicky prezentovány ministrům. Mm, bude tam další prezentace, která se snaží tedy otevřít oči ministrům, kteří jsou zodpovědní za plánování regionální rozvoj, teritoriální eh, problémy samozřejmě v závislosti na eh, společných, společné odpovědnosti Eh, ta ministerská skupina bude mít také možnost um, získat informace na konce měsíce. Je to něco, co by mělo být na evropské úrovni a to tedy je především dialog, participační proces, který by nakonec měl vytvořit určitý pocit přijetí za vlastní, kon, nějaký konsensus společné pochopení toho, co by měla být dlouhodobá budoucnost Evropy. A z tohoto hlediska chci říci, že je zjevné, když analyzujete politickou arénu, že to není o koncentraci všeho do centrálních oblastí Evropy. Není to mm, politicky akceptovatelná vize, to je, je to o vytváření vyváženějších politik, struk, politických struktur, dlouhodobého hlediska v rámci odpory. Je to samozřejmě hodně o městech tento projekt, ale musím říci, že to je, to nejsou jenom hlavní města. Nejsem si jist, zda můžeme dělat nějaké paralely, ale je důležité říci, že mnoho měst, především v těch větších zemích, bude muset hrát důležitou roli Samozřejmě eh, jsou v Evropě oblasti, kde je důležité, aby existovaly specifické intervence, specifická podpora eh, třeba mm, pro řešení problémů venkovských oblastí, eh, odliv populace, klimatické změny a podobně. Na druhé straně venkovské oblasti a města by měli vytvářet funkční regiony více než dnes, což by mohla být přínosná situace pro všechny. A ehm, měl by to vést tomu, aby ty nejslabší články, aby se mohly také rozvíjet, nebylo jim bráněno v rozvoji. Budu moc se tedy, na toto se budu moci podívat do budoucnu. Jednu věc chci ale říci o propagaci přeshraničního rozvoje, což je makroregionální strategie. To je jeden z prvků spolupráce přes hranice. Na druhé straně škály je důležité také podpořit Eh, městské oblasti, kde bychom měli stimulovat spolupráci. Máme již, je tam hodně přidané hodnoty, je možné tedy využívat komparativních výhod a um, využívat tohoto modelu spolupráce. K těm indikátorům je um, pravda, že je mnoho dalších tedy indikátorů v tom eh, začlených v tom scénáři a tady mohu vás požádat, abyste se podívali blíže na některé ty materiály a možná tam najdete odpovědi na některé vaše otázky. Samozřejmě nemůžete vytvořit vizi pro teritorium na základě jednoho indikátoru. Není to jenom ekonometrické, je to i dopravní modelování a podobně. Ekologické možná v tomto směru. Poslední mm, mm, otázka paní předsedkyně. Musím říci, že když myslíte o přemýšlíte o kohezní politice po roce 2020, čím dříve, tak tím lépe pokud bude nějaký evropský referenční rámec, aspoň by se o něm mohlo jednat, který by mohl sehrát nějakou roli ve způsobu uh, toho vnímání, jaké teritoria by měl být výsledkem té kohezní politiky. To by mělo být součástí úvah. To by bylo dobré a asi by to přineslo i určité um, směřování v rámci některých priorit a investic, které by mohly být výsledkem další fáze kohezní politiky. Možná je to, jak si přání otcem myšlenky, ale je to nutné svým způsobem, aby Evropa měla určitý um, vnímala určitým způsobem, měla nějaký eh, nějakou vizi budoucnosti. Evropa eh, eh, ztrácí mm, náskok, budeme stále více integrováni s ostatními územími. Možná toto, toto je vhodná chvíle pro Evropu, aby začala hledat nějaký společný názor na tyto věci. Co týče partnerských dohod, tak tento projekt přišel příliš pozdě, aby ovlivnil dohody o partnerství, ale možná příště. To tedy je moje uh, závěrečná připomínka. Děkuji za tento dialog. Děkuji. Děkuji. Pan Van Nistoroj. Co ty NAC 2? A potom, když se podíváme na ty scénáře, tak je možné, že třeba ta regionální politika eh, stávající by nebyla úplně nesmysluplná v ní pokračovat. Takže vy vlastně do toho začleněte i města jako model pro rozvoj. Můžete k tomu ještě něco říci? Těm NAC 2. Trošku se zdráhám říci, protože samozřejmě fyzické území, které potom definujete jako NAC 2, když porovnáváte země, tak se to liší. No, no je to trošku nebezpečné říci, že tedy provádíme plánování na úrovně NAC 2. Ono spíše jde o funkční realitu v budoucnu. Takže opravdu tady jde o koncept eh, funkčních regionů, eh, takže máme území, eh, které by bylo vhodné pro vytváření dané politiky, tak abychom co nejlépe využili potenciál, který v, tom, v té dané oblasti se nachází. Takže já bych se zdráhal tomu, abych používal nějakou takovou odbornou nomenklaturu. samozřejmě ve statistice musíme využívat kvantitativní informace a údaje. Možná se to na tom potom trošku projevuje, ale ve skutečnosti by to nemělo být, neměli byste to takhle tedy vnímat restriktivně. Jak tedy eh, pojímáme to území i pro účely toho plánování. A co se týče měst, Ano, asi to je správný způsob pohlížet na městský systém jako na klíčový eh, prvek v těch scénářích. Jak už jsem říkal, nesmíme přehlížet venkovskou realitu, která není až tak optimistická ve velkých částech Evropy. Takže právě o to nám šlo i v té vizi je potřeba tedy nějakých politických kroků, které by vedly k tomu, abychom dosáhli té dlouhodobější vize toho, čeho chceme dosáhnout ehm, s evropským územím v dlouhodobém výhledu a taky tam samozřejmě musí být nějaký prvek, který zvažuje i výzvy venkovských oblastí. Takže snaha zapracovat venkovské oblasti, které jsou blíže městským aglomeracím, integrovat je do procesů společně s městy, to je právě jeden ze způsobů pro posílení některých venkovských oblastí, při nejmenším. Dobrá, ještě poslední připomínka pana Olbrichta. Ono je velmi chytré říct si, podívejte se, to je na vás, politicích, abyste se rozhodli. Ale teď je otázka, kdo převezme zodpovědnost. Řekněme ale, že NAC není pouze statistická, že to je tedy eh, zásadně důležité i pro vytváření politiky, pro všechny procesy, které tady máme. Takže pokud vy říkáte, že tam dobře jsou tam agregace a tak dále NAC 2, pokud tedy ponecháme politiku taká, jaká je, potom řekněme tedy funkční realita, kterou můžeme eh, měnit podle těch klíčových eh, podmínek, tak potom můžete využívat různá, různé NAC eh, pro různé podmínky. To je zcela nové. Takže moje otázka by byla, je to spíše otázka na komisi. Budete brát v potaz tuhle novou situaci, kdy můžete používat různé úrovně statistiky pro ty funkční reality, namísto toho, abyste využívali NAC? Takže teď už nejde jenom o statistiku, tady teď jde o e, utváření politiky, míru intervence a podobně. Ono je to opravdu zajímavé. Buď se tedy vezmeme NAC 2 a podíváme se na funkční oblasti v rámci NAC 2 a nebo si prostě vezmeme ty funkční oblasti, nehledě na to, v jakém NAC eh, to je. Ono by to opravdu mohlo být zajímavé, takže to byla jenom taková moje připomínka. Děkuji mnohokrát a nyní to vypadá, že můžeme pokračovat v diskusích. Při nejmenším tedy se můžeme zase zamýšlet nad tím, jak budeme formálně organizovat tyto diskusy. Každopádně děkuji za ty prezentace, děkuji za zodpovězení našich um, otázek a zase vás snad uvidíme v budoucnu, až se rozhodneme o tom, jak eh, budeme formulovat tu diskusi k tomuto tématu. Že mnohokrát děkuji, nyní přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je výměna názorů o zprávě, která se týká politiky soudržnosti a výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci. Takže tady eh, jde opravdu o to, abychom zlepšili provádění ehm, fondů ECI. A tahle ta zpráva z vlastní iniciativy přispí, přispěje k takovému prvnímu hodnocení eh, téhle eh, politiky inteligentní specializace v souvislosti s politikou soudržnosti. Eh, to samozřejmě se pojí všech výzev, které se s tím pojí operační programy 2014 až 2020 obsahují podmíněnost ex ante pro lepší využívání fondů ESI. To vychází tedy právě z těchto strategií pro inteligentní specializaci. Dnešním zpravodajem je pan Eva Valkársel, který mm, nám představí svůj eh, návrh zprávy vlastně na, na, na eh, teprve v únoru, takže dneska je to opravdu takové první, eh, první rozprava k tomuto tématu a hlasovat bychom potom k tomu měli v dubnu. Jsou tady stínoví zpravodaji, někteří jsou v místnosti dostanou také prostor, ale nyní dám slovo panu Valkarselovi. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Víte, že během minulého legislativního období e- Evropský fond pro regionální rozvoj podporoval tematicky e, situaci, kdy řekl, že je třeba, aby jednotlivé regiony se soustředily na výzkum, vývoj prostřednictvím inteligentních specializací eh, v roce 2014 a následujících letech. Co se týká inteligentní specializace, to se vědělo, to je ex ante podmínka pro to, aby členské státy a evropské regiony mohly dostávat eh, peníze z Evropského fondu pro rozvoj. Ovšem neexistovala tady strategie inteligentní specializace. A ale není možné obdržet takové fondy pro téma investice jako takové. To znamená, že je třeba konstatovat, že Regionální hospodářství může znásobit hospodářský růst a přispět k inteligentní specializaci až do takových oblastí, které mohou získat větší konkurenceschopny a e, není, e, a samozřejmě toto je pro každo, každý region zásadní. Každá regi- každý region, každá oblast má své silné, slabé stránky, ale je třeba, aby měla strategii a zároveň široké znalosti a povědomí o tom, co to znamená inovace ve venkovském prostoru a inovace procesu jako takového, zejména koordinace mezi jednotlivými úrovněmi řízení jsou naprosto zásadní aby se dosáhlo efektivního a účinného prosazování regionálních politik. Zahájení nového období 2014 až 2020 Evropské regiony začaly rozvíjet a rovněž zveřejňovat své strategie pro inteligentní specializaci. A uvědomovali si nezbytnost této záležitosti, ale já mám dojem, že tato zpráva by se mohla pokusit o zmapování současné situace těchto strategií s cílem poučit se pro e, opatření do budoucna a aby se ujasnilo, jakým způsobem tyto strategie budou uskutečňovány, hodnoceny, jakou roli budou hrát v souladu s cíly Evropy 2020 za zdůraznění nezbytnosti synergií evropských nástrojů, což je samozřejmě výzkum, vývoj, inovace a také roli, kterou by tyto strategie mohly hrát v rámci mm, městského rozvoje, eh, které bude věnována pozornost pod nizozemským předsednictvím. Toto je tedy několik myšlenek k tomu, o čem jsme přemýšleli, abychom eh, se chopili zpracování této zprávy a já doufám, že v první výměně zkušeností doufám si vyslechnu vaše názory, byť rozdílné, to se všechno může samozřejmě stát, abych mohl eh, odrazit v té zprávě přání, ale zároveň ehm, třeba neklid z nějakých věcí a to je všechno, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Thank you. Thank you very much for... Děkuji. Děkuji za tyto prezentace a nyní eh, dávám slovo kolegům. Pan Van Nistelrooy jako první. Já nejsem stínový zpravodaj. Kde jsou stínový zpravodaj? Možná mm, začneme s stínovými zpravodaji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych řekl, že Nizozemsko je významným příkladem právě pro oblast strategie a regionálních investic, což bylo prokázáno v celé řadě regionů v Nizozemsku. Mm, e, i ve střední Evropě, i mimo Evropu se takové myšlenky uskutečňují a já například v této souvislosti vždy myslím na Silicon Valley. To je přece výborný příklad, jak je možné se inteligentním způsobem specializovat v určitém regionu, čili inovace, strategie. E, to by mělo být prioritou všech regionů. Jedná se opravdu o ekonomiku znalostní, Eh, o růst, hospodářský růst založený na vědomostní společnosti, jak se mm, o tom hovoří i pro vzdálenější oblasti. Eh, co se mě týče, domnívám se, že by bylo zapotřebí používat Eh, vícečetné faktory když, a prostě všechny úrovně, které tady mohou hrát roli. Aktivitu podniku, eh, úřední, lokální i regionální struktury. Každá, každý region eh, má své hodnoty které lze rozvíjet jak v ekonomickém, tak v jiném ohledu. A to zároveň znamená, že když se jedná o inteligentní inovaci, že nelze tady jenom kopírovat nějaký příklad, ale každý musí vlastně e, udělat vlastně experimenty jako u nás v Brabantsku, Valonsku, fan e, Nisteroj a já tam žijeme velice často e, k nám jezdí zahraniční delegace kterým ukazujeme ehm, oblast Entovenu, kde je takový inovativní kampus, kde jsou usídleny podniky, akademický svět, svět inovací a Eh, oni vždycky chtějí kopírovat tento příklad a uskutečnit ho doma, ale to nejde. Každý musí uspůsobit eh, tu eh, strategii svému regionu a jemu specifiku a ne ta, postupovat jako Číňani, které si, kteří si myslí, že všechno bude fungovat, když se jenom něco skopíruje. A co se týče regionální strategie, je třeba pohlížet na možnosti Rozvíjení to strategie na možnosti synergií, na možnosti investicí, synergií mezi investičním fondem, strukturálním fondem s horizontem 2020 zejména a také kosme s Junckerovým eh, plánem a jeho fondem. Co všechno by tyto programy mohly znamenat na lokální, regionální, národní úrovni, ale i v rámci To by stačilo, paní předsedkyně, protože výsledek No a já jsem to pochopil tak, že náš eh, kolega eh, Velka se řekl, že musíme postupovat dobře v hodnocení. Bude to možná trošku obtížné, protože všechny regiony nemají ještě rozvinut tento způsob strategie inteligentní specializace, ale přesto já bych rád věděl, jak vypadá teď RIS 3 v souladu s hodnocením znalostí a vědomostí, abychom věděli, jak to vypadá nejenom s ohledem na produkty, s ohledem na služby, s ohledem na výzkum a vývoj, protože výzkum a vývoj nezaručí vědomosti a znalosti jako takové. A proto si myslím, že by bylo velice důležité podívat se také na to, jaké rozdíly máme v oblasti strategie RIS 3 a více odvětvové strategie a jak bude možné posílit sektory jiných regionů, jak jaké sociální výzvy mohou být eh, pokryty eh, trans, eh, na, od, přístupem napříč jednotlivými odvětvími. A já si myslím, že tady by mohl ležet další zdroj inovací. A já velice rád budu spalovracovat jako stínový zpravodaj na této zprávě, protože RIS je nesmírně důležité podnítit inovace v Evropě. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Využil jste svůj čas jste s novým zpravodajem, takže to je v pořádku. Další kolegové. Now, Mr. Van Nistelrooy. Takže nyní pan Van Nistelrooy. Um, de, het onderwerp RIS 3 heeft een heeft eigenlijk al lang geschiedenis. Co se týče eh, RIS 3, eh, víme, že no, už jsme dlouho pracovali na inovačních strategiích v regionech. Není to podmíněnost, není to kondicionalita, ale nacházíme to ve všech přípravných dokumentech, které se týkají plánování projektů na exekutivní na výkonné úrovni. A já jsem velice rád, že Evropská komise eh, předložila tento projekt, i když v době, kdy ho komise předložila, jsem byl trochu skeptický. Říkal jsem se, no, jestli to nebude něco z čeho nic nevzejde, ale skutečně eh, to, ta koncentrace RIS-3 se školami, vzdělávacími institucemi, s podniky, s podnikateli, s veřejnými institucemi, s regionální i obecní úrovní, eh, to fungovalo. A především tam, kde se soustředí jaksi největší hodnota vašeho regionu. Nejenom regionu, ale v podstatě hraje velkou roli na vnitrostátní i evropské úrovni. Jedná se tedy o to, aby se prošlo nejrůznějšími úrovněmi. RIS 3 to není jenom uh, obdržet peníze od Evropské unie a investovat je nebo je vyhodit někam do vzduchu. Ne, ne. Jedná se o to rozhlédnout se kolem sebe, podívat se, co dělají kolegové, eh, jak se na tom stojí automobilový průmysl, eh, jak to vypadá s přepravou, s transitními trasami, kdo se stará například o zásobování potravinami, kdo se stará o venkovský rozvoj a tak dále. Podle mne v těch dokumentech, které jsem viděl, souvisejících tedy s rozvojem, to není až tak obsaženo. Myslím si, že RIS 3 se používá jako metoda pro plánování pro dosažení dohod o partnerství a pro proběhnutí tím dalším obdobím až do roku 2020. Ale já bych si přál, abychom eh, toto téma probírali z nejrůznějších úrovní. To je to, co mne nesmírně zajímá. Měli srovnání, vezměme si třeba srovnání španělské, české, eh, polské či nizozemské oblasti. A eh, rád bych aby Evropská komise nás více informovala, to o tom ví víc, o tomto tématu. To byla moje první poznámka. Moje druhá poznámka ve své době jsme měli text, který byl eh, k nařízení připojen, kde se pravilo, že peníze mohou eh, jít z jednoho regionu do druhého, především jednáli se o regiony konvergence a sice z kategorie 1, to jsou ti, co mají nejvíc prostředků, například studenti, kádři, mm, zaměstnanci podniků mohou být delegováni do jiného regionu až do 15%. A to, a přitom se jedná o mimořádné částky. Takže to není jenom jako program Erasmus, aby studovali eh, v, jedné určité, mm, v jednom určitém regionu, ale eh, mohou tedy, eh, nemusí to být tak úzce zaměřeno, může to být financováno z více fondů. Ale zatím se tak jak si skláněl pohled a dívalo se dolů. Já chápu, že během prvních, prvního roku tohoto období eh, to tak mohlo být, ale teď si myslím, že je na čase trošku zdvihnout oči a využívat toho, co je na tom nové a co bude možno prosadit. A to jsou výhody, které celou řadu osvěcují. Čili když zvedneme oči, uvidíme toho víc, než když budeme hledět jenom pod sebe. Evropská unie musí pracovat na dalším prohloubení a možnosti prohlubování vědomostní společnosti. Chceme poskytnout stimuly v nových členských státech. Eh, máme tady projekty, eh, které byly financovány Eh, pracovní příležitosti, které byly vytvořeny i na Evropské komisi, které jsou teď eh, které se zaobírají těmito prostředky a já bych rád, abychom teď zmapovali situaci. To všechno bude samozřejmě záviset na poptávce Eh, bude tady, protože se stále zdůrazňuje kooperace eh, v rámci regionálního fondu, ale my jsme na plenárním zasedání, na poslední plenárce rozhodli o možnosti prodloužení čerpání těchto prostředků o dva roky. Eh, já si myslím, že bychom na, eh, z našeho výboru měli navštívit nějaké společné projekty, třeba na začátku prosince, abychom věděli, co konkrétního se tam děje. A na závěr si myslím, že specializace, inteligentní specializace zcela jistě bude hrát stále důležitější roli při eh, revizi regionální politiky v přípravě další období v roce 2020. Smart specialization heeft eigenlijk een aantal kern... Ehm, inteligentní specializace má řadu prvků, které naleznete v programu 2020. Zakládá se na kvalitě, excelenci, na výzkumu a vývoji Potřebujeme k tomu také decentralizovaný přístup, decentralizovaný, decentralizovanou podporu. Některé věci jsou tedy řízeny z Bruselu centrálně, ale inteligentní specializace by měla být určitě decentralizovaná. Ze zdola nahoru. Tyhle dvě metody musíme skombinovat Tady jde o dvě různé metody plánování a podpory a to by potom mohlo mít dopad na náš přístup po eh, dva, eh, roce 2020. Mohlo by to vůbec změnit celkovou naši filozofii. Takže eh, klíčovými faktory jsou zde síla a excelence. Některé členské státy už eh, v minulosti využívaly tento přístup, takže s tím mají zkušenosti. Jde tady tedy opravdu eh, o to, jak dosáhnout eh, excelence a s těmito znalostmi bychom se měli podělit o ostatní. Tato zpráva je tedy velmi důležitá, protože tyhle ty všechny aspekty bude muset pokrýt. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě někdo další se hlásí? Není tomu tak? Pan Valkarsel, prosím. Ještě se omlouvám. Ale máme zde i zástupce komise. Je to pan Marek Pře- Přejor. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Zastupuji zde komisi. My vyjednáme o této strategii už dva roky. A po těchto dvou letech určitě mohu říci, že to ovlivnilo um, politiku vývoj, pro vý, výzkum a vývoj. ku příkladu, eh, teď tam dáváme tu eh, podmíněnost ex ante a to má dopad na to, jak vážně to berou eh, regiony i členské státy. Tady samozřejmě nejde jenom o ty peníze ex ante podmíněnost. V podstatě už je to i nástroj pro hospodářské plánování. Některé české státy či regiony to tedy vzali jako možnost pro změnu hospodářského vývoje v daném regionu. Aby to tedy napomohlo regionu v růstu využíváním znalostí a dosahováním přidané hodnoty. V některých regionech ještě stále chybí administrativní kapacita, ale tento proces stimuloval vytváření i administrativní kapacity. A opravdu to um, je vidět. Před, těma dvě, před těmi dvěma lety jsme v některých regionech prostě neměli protěžky, se kterými bychom mohli vstupovat v dialog a dnes uh, už tam jsou. Takže je vidět, že něco se děje, že lidé se zapojují, ačkoliv na začátku byli skeptičtí. Mysleli si třeba na začátku, že to je pouze byrokratická záležitost, ale Eh, pro nás tady jde opravdu o proces jakési, jakéhosi podnikatelského objevování, o takový um, kolaborativní přístup, kdy všichni spolupracují a lidé nyní vnímají, že to je něco konkrétního, co opravdu může přive, přinést změnu pro jejich podnik, pro jejich um, podnikatelský model a podobně. Takže to je asi ten hlavní eh, prvek, který změnil plánování výzkumu a vývoje v těchto eh, regionech. a asi 120 miliard eur bude tedy poskytnuto na výzkum, inovace, informační technologie. 40 miliard z toho je jenom pro ty chytré eh, specializace a je vidět, že tedy regiony nyní začínají přemýšlet o svém hospodářském vývoji strategičtěji. chci zde zdůraznit jednu věc. V programovém období to bylo takhle nastaveno, nyní ale jde o to, aby ty věci, které byly nastaveny, byly opravdu prováděny v praxi. Aby se z toho tedy staly investiční projekty. my jsme tedy zveřejnili vlastně první výzvy pro předkládání návrhů. Teď to tedy celé začíná. My samozřejmě budeme také pomíhat, pomáhat regionům s jejich výběrovými kritérii. Potom eh, budou už ty partnerské programy, potom eh, ty eh, programy pro chytrou specializaci, ale ve finále máte samozřejmě výběrová kritéria. A my tedy pomáháme regionům tak, aby si dobře stanovili ta výběrová kritéria, která by odrážela eh, opravdu to, ehm, co jsme měli na mysli, když jsme předkládali tu strategii. Eh, řekl jsem tedy, že došlo k pokroku, ale eh, řada věcí nás ještě čeká. To platí zejména pro jakousi kontinuitu toho procesu. To znamená, že to neskončí ve chvíli, kdy skončí vyjednávání k nějakému programu. Naopak je to něco, co probíhá i dále. Dojde ke změně mentality, dojde k eh, přístupu, který je otevřen spolupráci. A to se stále ještě kultivuje. A to je opravdu asi největší výzva. Eh, ještě další výzva tomu také určitě napomůže projekt z Evropského parlamentu, na kterém budeme pracovat. Fakt je ten, že ještě je pořád trošku rozdíl mezi zeměmi střední a východní Evropy a zeměmi více na západ, co se týče tedy um, jakýchsi nedostatků v oblasti inovací. V listopadu předložíme výsledky projektu, který byl financován. I díky Evropskému parlamentu e, tady v podstatě jde o region řecký východní Makedonie. E, to je region, který má velké strukturální problémy. A tedy po roce a půl e, prací už se tam objevuje tedy strukturovaný přístup. A to je právě ta implementace, to je přístup, který chceme replikovat v jiných regionech, které se stále potýkají s tím, aby nastavili kvalitní strategie chytré specializace. Eh, ono se to trošku liší od eh, té podmíněnosti ex ante. Protože samozřejmě je potřeba mít eh, tam proto nastaven zákon, ale tady jde spíše o změnu eh, v přemýšlení eh, v těch daných regionech. Je to změna mentality. Takže mm, v plno regionu prostě má tuhle tu podmíněnost ex ante pouze pro monitorování. A teď nám jde o to nastavení jakéhosi toho eh, podnikatelského objevování. Eh, to znamená, jsou tam eh, různé takzvané focus group, tedy skupiny, na kterých se něco testuje a podobně. Je tady eh, hodně změn, které nás ještě čekají. My na komisi vlastně máme oddělení, které se věnuje plánování všech těchto prvků, jejich implementace v sérii workshopů, různých akcí a pak také, co se týče praktické podpory, jsme ustanovili takovou eh, platformu S3, to je tedy eh, jakási podpora eh, regionům v jejich každodenní práci. Děkuji. Thank you very much. And now Mr. Valker. Děkuji, paní Valkersel. Můžete odpovědět, podělit se s námi o vaše nápady. Děkuji mnohokrát znovu, paní předsedkyně. Eh, rozhodně tady teď nechci otvírat diskusy, eh, protože nemáme, mm, vlastně všichni, kteří tady hovořili, jsou se zajedno v tom, že toto je nesmírně důležitý bod. Regiony, které jsou nerozvinutější ostatní, které ještě nedokázaly, ale také jsou na dobré cestě co do územních charakteristik i do politických možností. Vždycky si uvědomíme, co všechno může znamenat slovo koheze, soudržnost. Region nějaký region, když není extrémně rozvinutý v Evropě, stačí zaplnit ho do investic a do výzkumu, protože to je e, proto dosáhly ty nejpokrokovější a nejpokročilejší regiony toho vývoje právě protože se soustředili na investice do výzkumu, do vývoje. Existují-li vůbec ještě regiony jaksi méně rozvinuté, Myslím si, že žádná z nich neopouští investice, protože investice a výzkum propůjčuje možnosti k vytváření nových pracovních příležitostí my vždycky říkáme, když se hovoří o soudržnosti, hovoří se jenom o infrastruktuře, ale mm, mm, myslím si, že tato diskuse by mohla trvat i dva, tři dny, eh, protože je zde obsaženo tolik eh, aspektů. Reakcí eh, mou zatím, po té, co jsem se vyslechl kolegy, může být poděkovat za ty předběžné myšlenky, které zde zazněly. Samozřejmě budeme pokračovat ve výměně názoru a zkušeností v rámci práce na této zprávě. Chci poděkovat Evropské komise, ale chci poděkovat také panu Fenistl van Rojovi, kteří více než eh, hodně eh, osvětlili, vložili světlo do této oblasti. Eh, myslím si, že život eh, i svět se stále zrychluje. Máme koncepce eh, včerejší k otázkám inovace a ty nám způsobují problém, ať už je to na státní úrovni, ať je to na regionální oblasti. My musíme vždycky být na výši doby, abychom šli ruku v ruce s tímto neuvěřitelně rychlým technologickým vývojem, který se stále více zrychluje a jak už jsem na to upozornil, zejména v oblasti investic a výzkumu. Důležitá samozřejmě je ona zde zdůrazněná koordinace, zapojení a propojení veřejných a soukromých aktivit. Máme tady ze Evropskou banku pro rozvoj, máme tady celou řadu menších jednotek, které se snaží jít tou cestou inovací a je třeba toho využít stejně tak, jak již to řekl pan Ivan Bur, zapojit výzkumníky, inovátory, vědce na druhé straně eh, pan van Nistelrooy má pravdu, když hovoří o tom, že Fond pro regionální rozvoj není stroj, promiňte mi ten výraz, který bys prostě jen tak rozdával peníze regionům. Ne, ne, ne, vůbec ne. Dnes můžeme říci, že ta hodnota peníze, musí být proměněna do sociální hodnoty, do hospodářské hodnoty, do nedefinovaných hodnot, které to všechno může přinést. Eh, takže děkuji i za tuto zajímavou připomínku, která je eh, skutečně velice aktuální tváří v tvář v době, které žijeme. Děkuji vám všem a Myslím si, že se skutečně všichni budeme snažit, abychom z této zprávy udělali to, co nejlepší, nikoli vzjištně, ale pro um, užitek ostatních. Děkuji. Very much. Děkuji. Um, budeme čekat konečný návrh vaší zprávy. Budeme o tom jednat um, znovu ve výboru Regi a teď přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, to je prezentace externí studie o evropském seskupení eh, terito- územní spolupráce jako nástroje pro propagace zlepšování územní spolupráce v Evropě. Regi, eh, výbor Regi vyžádal tuto studii, aby bylo možné posoudit potenciál zlepšování teritoriální spolupráce. Mm, po mm, postupech, po, po, po veřej, zadání veřejných eh, zakázek bylo vyžádáno eh, Centrum Spatial Foresight o provedení studie. Studie přináší informace o Um, úspěších a přetrvávajících překážkách budoucího rozboje. Také přináší doporučení, jak zlepšit tento nástroj. Výsledek studie bude prezentován paní doktorkou Zabíne Silmer, která je zde mezi námi. Je e, konzultantkou, zkušenou konzultantkou po své prezentaci bude prostor na dotazy a komentáře. Očekáváme a již tady máme zástupce výboru regionu pana Katániu, předsedou výboru regionu a e, výboru pro regionální spolupráci Koter. On je, je to politický koordinátor platformy EGTC, e, výboru regionů, který eh, uspořádal seminář o EGTC. To bylo dnes, takže dnes je den EGTC. Paní doktorko Silmerová, máte slovo, budeme pokračovat v diskusi. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji za tento úvod a pozvání prezentovat studii Evropského seskupení teritoriální spolupráce jako nástroje pro eh, propagaci a zlepšování územní spolupráce v Evropě. Já eh, budu prezentovat cíle té studie, které už jste částečně zmínila a mm, také obecně se mm, zamyslím nad nástroji e GTC, nebo než budu podrobněji prezentovat výsledky této studie a potenciál EGTC pro kohezní politiku. My jsme měli posoudit roli EGTC v kohezní politice, především pro evropskou územní spolupráci, to byl první cíl. Druhý byl analýza role EGTC e, v souvislosti s politikou sousedství a e, okrajových regionů. Nástroj EGTC byl vytvořen v roce 2006 odpovídajícím nařízením a má podpořit územní spolupráci v EU bez dalšího financování. Mm, tak to při, představuje tedy právním nástrojem a mm, mm, také umožňuje spolupráce mezi členskými státy. To znamená, že je možné, mm, aby fungovaly tedy v rámci jednoho subjektu pod jedním, jedním názvem. E, máme tady 50 pět eh, registrovaných EGTC v Evropě a v tuto chvíli se používají pro tedy hlavní účel, to znamená um, jako správní orgán pro uh, programy zemí spolupráce. V roce 2013 se uh, zaměření e GTC rozšířilo uh, dál než eh, kohezní politika, také vazby na kohezní politiku byly posíleny, co se týče regulace a e, různých úloh e GTC v kohezní politice. IGTC, GTC má různé cíle, motivace Netýká se to jenom různých, nejen různých eh, oblastí, které se to týká, ale dokumenty, eh, stanovy, umluvy, tak tam se ta, ta úroveň hm, detailnosti těch cílů také liší. Je tady stále mnoho výzev, hm, které jsou otevřené během vytváření EGTC a také jsou tady vázvy, výzvy, výzvy um, průběhu EGTC. To je z důvodu nejasných regulí, nejasný, neimplementace nařízení, um, nejistot, chybějících znalostí mnoha aspektů EGTC. V minulosti EGTC nevyužívalo um, prostředky z Fondu kohezní politiky na e, své projekty z různých důvodů. Mm, účast se e, zvýšila pro různé programy EGTC. EGT, e některé EGTC byly mm, součástí přípravy operačních programů. Cíle kohezní politiky v současném programovém období jsou v souladu s tím, co dělá i EGTC a pro všechny cíle kohezní politiky existují EGTC, které se jich týkají například um, životní prostředí, cíle v oblasti životního prostředí, školství. E, tomu odpovídá to, že EGTC e má přispívat k několika tematickým cílům. Většinou mají více integrovaný přístup k několika z těchto oblastí. Uh, také očekávají zvýšit mm, využívání fondů ESI, protože je považují za důležité eh, pro projekty, které chtějí realizovat. I přes tento vývoj EGTC stále se málo kdy zmiňuje v operačních programech ETC. A pokud ano, tak velice zřídka jsou to specifické EGTC, pouze pokud byly mm, součástí programového období. I v oblasti mm, nebo v případech, kdy jsou EGTC zmíněny výslovně v OPIS, tak mm, jiné programy obvykle nezmiňují EGTC jedinou výjimkou když jsme dělali analýzu, bylo uh, lucemburské DFOP. To ukazuje, že mezi příslušnými řídícími orgány nejsou tak úplně silné vazby. Co se týče externí spolupráce, tady jsme schrnuli nejenom spolupráce s sousedními státy a kandidátskými státy, ale také vzdálenými regiony. Nemáme EGTC se členy z těchto zemí v těch eh, vzdálených regionech. Co se týče sousedních zemí, tam bylo poměrně hodně diskusí, ale zatím žádná nevedla k konkrétním výsledkům z různých důvodů, vzhledem geopolitickým nejistotám nebo nerovnováhám. Nejvíce slibný přístup, který jsme doposud identifikovali, byli aktéři ze, ve Švýcarsku, kde probíhají různé kontakty, ale ještě nevedli k ničemu konkrétnímu. Z důvodů, jako je složitost, eh, praktické implementační problémy. Co se týče nejvzdálenějších regionů, tak v současnosti existuje jeden přístup, a to je na ostrově Martin. Žádné další nejsou známé. Když se podíváme na celková zjištění, která souvisí s externí spoluprací, máme dojem, že možnosti a implikace EKTC v tomto kontextu nejsou dobře známé ani v EU, ani v regionech mimo EU. Často to souvisí s nedostatečnou institucionální kapacitou. Provedli jsme analýzu na jaře letošního roku a do té doby byly velice omezené zkušenosti s novelizovaným nařízením, takže ten dopad té změny nařízení ještě není možné plně analyzovat. Nicméně ze současné perspektivy problémy mm, pro sousední země stále platí, i když mohou mm, e, vlastně překračovat e, problematiku e, nařízení EGTC, ale je to také z jiných důvodů. Vzhledem k k nezávaznému charakteru regulace EGTC. Také um, národní legislativa je klíčová pro um, fungování a zakládání EGTC i eh, přes eh, ty změny se nezměnilo vnímání ehm, zúčastněných orgánů. Máme nejenom chybějící znalosti, ale také některé výhrady v některých zemích nebo regionech. E, pozměněné nařízení EGTC také ehm, poukazuje na využívání EGTC pro služby v obecném ekonomickém zájmu. To samozřejmě tady trvá e, déle realizovat potenciál e, tohoto nařízení a vyvolává to také drobné praktické problémy, které nelze překonat nařízením EGTC a tady lucemburské předsednictví je přístup možná otevírá nová, nové dveře. Děkuji vám, doufám, že jsem vám e, poskytla takový stručný výtah celé té zprávy, která má asi 80 stránek. Děkuji. Děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci. Nyní je čas na výměnu eh, názorů na dotazy. Máme 25 minut, kolegové, takže navrhuji, abychom, abyste e, se omezili na 5 minut. Mr. Zeller. Ja, děkuji for... Pan Zeller. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád přivítal Katánio. Eh, My už jsme spolu eh, jednou se setkali na konferenci, která se věnovala eh, přeshraniční spolupráci a také uplatňování tohoto právního nástroje Evropského seskupení pro územní spolupráci, o kterém právě hovoříme. Ehm, je škoda, že se tohleto téma takhle dostalo až na konec um, našeho pořadu jednání, že tady tedy je poměrně málo eh, kolegů, ale to rozhodně neznamená, že bychom přikládali tomuto seskupení malý význam. Ačkoliv tak dělá řada vlád ve členských zemích, což je velký problém. Toto seskupení je často neoblíbené u vlád, také neoblíbené eh, mezi řadou aktérů na místě. A zase to dnes potvrdili také eh, kolegou z výboru regionu, že spousta lidí tohle se skupení vůbec nezná, takže na tom se musí zapracovat. Když se podívám eh, do historie, Vlastně tady vlastně jde o nástroj pro přeshraniční spolupráci. Tady samozřejmě jde o to, aby to posílilo také územní spolupráci. Navrhla to, navrhl to původně výbor regionů, navrhl to v tom smyslu, že je potřeba vytvořit nějaký právní nástroj, poté, kdy tedy mm, fyzické hranice v Evropě v podstatě už eh, nevnímáme, tak přeci jen eh, stále E, existují určité problémy mezi tedy při různém podnikání přeshraničně a podobně, takže tady v podstatě jde o to, abychom e, tuhle, e, tohle spolupráci usnadnili. Tady samozřejmě hovoříme o právním zbližování a přesto stále vnitrostátní zákony jednotlivých členských zemí jsou velmi odlišné a to samozřejmě stěžuje spolupráci nebo ji to dokonce znemožňuje. A z toho potom tedy vznikla právě tahle ta myšlenka vytvořit právní nástroj, který by pomohl při organizaci spolupráci. Tehdejší komisařka Danuta Hybner eh, se ujala předložení tedy návrhu ze strany komise a v posledním volebním období jsme měli rozšířené E, modifikované nařízení k tomuto Evropskému seskupení pro územní spolupráci. Tenkrát jsme to tedy schválili i zde v parlamentu a co se týče tedy oblasti působnosti, to se rozšířilo, platilo to také i pro možnosti spolupráce, tak aby do toho spadaly třeba veřejné služby, které nyní tedy je možné zpravovat společně. Také do toho spadají e, soukromé firmy a tenhle ten eh, nástroj tedy nechceme používat pouze v rámci Evropské unie pro přeshraniční spolupráci, ale jak už to říkala paní Zimmer, tak to samozřejmě chceme využít i pro sousední země. Přitom musím říct jako jeden z těch, kteří se účastnili tři strany jednání, že odpor eh, ze strany členských států eh, byl velký. Eh, velice žárlivě se střežilo, aby hraniční regiony nedostaly příliš mnoho samostatného prostoru pro jednání. To je postup, který by vlastně měl náležet minulosti ale stále ještě vězí v mnoha hlavách v hlavních městech, jak se zdá. A další věc je, že aktéři na místě, které se zvykly na jinou formu spolupráce, jako třeba programy Interreg, ještě nemají dostatečně jasno v tom, že Evropské seskupení pro územní spolupráci je velice užitečným nástrojem. Není třeba ho, nemusí se využívat, ale je možné ho využívat pro institucionalizování spolupráce pro slučování různých eh, programů subvenčních a právě v těch strukturně slabých regionech to může usnadnit práci. U některých už to funguje, ale v mnoha případech to podle mého názoru eh, ještě vyžaduje větší informovanost a větší komunikaci. Já si osobně myslím, že zpráva, která se nám předkládala, přičinu ta studie, eh, ještě jednou ukazuje na slabiny které bychom bývali chtěli odstranit v minulém třístraném jednání, kdy to ztroskotalo na odporu rady, tedy členských států. A současné zkušenosti, které se odráží eh, ve studii, bychom ještě jednou měli využít, aby to, co se diskutuje ve výboru regionu, eh, bylo eh, zahrnuto do modifikovaného nařízení v poznatku jak je to skutečně možno lépe využít a e, znovu to použijeme v tom e, období po půl, až úplně v polovině období pro další vyhodnocení. Teď na základě aktuálních událostí se zase staví ploty, hraniční kontroly se opět zavádějí a mají být zostřeny, což z hlediska toho, s čím se některé členské státy potýkají, může mít své oprávnění, ale nesmí to podkopat územní spolupráci mezi regiony, které leží na hranicích. Eh, protože ty už mezi tím pochopili, že, pro, že vzájemná spolupráce jim může přinést eh, užitek a Evropské seskupení pro územní spolupráci je výborným nástrojem, ale musím říci, že eh, se to příliš často nezmiňuje. Komise říká, je to právo každého, kdo se chce účastnit tohoto seskupení, může tak učinit, ale v rámci tedy evropského práva, ale přesto, eh, kdyby se partnerské mm, smlouvy a programy znovu tady objevily, získalo by to na kvalitě, protože zatím se pořád hovoří o, pouze o možnosti. Já jsem tedy velmi vděčný za tuto studii a za snahy výboru regionu právní instrument naplňovat, tento právní nástroj naplňovat že životem a vést diskuzi právě na platformě výboru regionu. Myslím si, že v našem výboru bychom měli dál eh, jít po této vykročené cestě pro zlepšení Další a odkrývání dalších možností přeshraniční spolupráce a odbourávání byrokratických překážek a odstraňování nedorozumění. Děkuji. Thank you, thank Já také děkuji. Pan Olbricht si přeje slovo. Děkuji. Ano, myslím si, že by bylo užitečné pro tu analýzu, kdybychom se trošku podívali do historie. Já jsem vlastně byl prvním espravodem k tomuto tématu, takže eh, řeknu takových pár věcí. Za prvé, byla to stoprocentně myšlenka Evropské komise. Nic to nemá společného s místními orgány. Evropská komise ve své době chtěla mít velmi evropský nástroj, kterému na začátku říkala eh, nástroj eh, pro přeshraniční spolupráci. Eh, tenkrát mi vysvětlili, že to je tedy velmi jedno, jednoduchý nástroj, velmi evropský a všichni jej přijmou. A já jsem byl poměrně skeptický, ale bylo mi řečeno, že jsem Eh, že jsem z nové členské země, že tomu ještě pořádně nerozumím. Já jsem hned na začátku říkal, že tady nejde o nějaké technika, technické problémy, že to je spíše, řekněme, ústavní eh, problém, že to bude mít právní dopady, protože při, při nejmenším dvě členské země se, dvěmi, se dvěma úpravami a podobně se, všema, se všemi eh, tedy komplexnostmi, že hned se to takhle zkomplikuje. Eh, takže jsme to změnili, abychom to usnadnili. Eh, podařilo se nám tenkrát eh, vysvětlit komisi, abychom to změnili z EGCC na EGTC. To znamená, abychom z toho udělali územní spolupráci, nikoli přeshraniční spolupráci, protože to vlastně otevírá různé možnosti. Místní uh, úřady a vůbec uh, výbor regionu byl velmi proti a proč? Báli se totiž, že ten nový nástroj by jim sebral velmi dobře fungující přeshraniční spolupráci. Euroregiony a podobně. Takže se báli, že tenhle nový nástroj si vezme někdo jiný, někdo na ministerstvu a podobně. My jsme jim tedy vysvětlili, že nikoli, že můžou využít ty nové nástroje pro stávající spolupráci. Oni nám příliš nevěřili, ale my jsme jim tedy navrhli monitorování nového nástroje a to přijali. A proto jsme tedy začali vlastně vůbec s tím monitorováním. A ty potíže, které se s tím pojí dnes, jsou důsledkem těch prvních kroků, protože to se nedořešilo. To je vlastně tedy, eh, protože ta legislativa je eh, komplikovaná, dohody jsou komplikované, administrativní kapacity. Co bylo nejtěžším problémem dané doby, že eh, tedy Evropská rada se shodla na tomto nástroji za jedné podmínky. A sice, že nevznikne bez Eh, souhlasu ministerstva, tedy bez dohody na ministerstvo zahraniční věci, takže vlastně eh, ty obce vytvoří i si a potom v úředním věstníku budou informovat eh, Evropskou radu, že něco vytvořili. A Evropská rada si tedy představila třeba problém mezi Slovenskem a Maďarskem nebo jinými místy, kde by bylo opravdu politicky výbušné kdyby místní orgány vytvořily něco bez vědomí eh, centrální vlády. Takže vlastně na začátku takhle řekli, to není možné. Je tedy možné pouze to udělat za souhlasu vlády, to znamená za souhlasu ministerstva zahraničních věcí, takže tam potom se nastavil celý tenhle ten postup. A proto máme takovou jakoby paralelní situaci, kdy je stávající spolupráce, která je e, přeshraniční, dobře funguje. A potom v některých případech máme takový právní experiment, to znamená i GTC jako právní experiment. Třeba máme nějakou stavbu mostu. Vy určitě všichni víte, který most myslím. Nebo třeba stavbu nějaké nemocnice. Nebo prostě třeba nějaké úplně jiné projekty mezi Belgií a Francií v rámci spolupráce. Takže asi bychom neměli být překvapeni, protože stejně jako všechno v Evropě, co není národní, vnitrostátní, je velmi komplikované. A potom v té druhé části, kdy Joachim byl zpravodajem, to jsme tedy samozřejmě chtěli takhle zjednodušit, ale prostě některé ty pochyby z, z, už z těch počátků přetrvaly dodnes a mají své dopady. Takže já se omlouvám, že jsem mluvil takhle dlouho, ale myslím si, že je důležité podívat se na celý ten vývoj, historický vývoj, který tohle to mělo, abychom tomu lépe rozuměli. Dvě třetiny členských států byly na prvním zasedání rady úplně proti. Tenkrát jsem eh, říkal eh, vlastně mm, na komisi, vidíte, jak ta komise funguje, tedy jak, eh, jak Evropa funguje. Děkuji. Thank you, Mr. Zeller wanted to remark something and then... Pan eh, Zeller chtěl něco poznamenat, pak budeme pokračovat. On to docela dobře popsal, popsal ještě jednou poukázal na to, co jsem říkala já, odkud se bere ten odpor. Otázkou jenom je, jestli se s tím tak smíříme. Chceme to tak akceptovat. Samozřejmě komise přišla s návrhem, chtěla zlepšit přeshraniční spolupráci, ale ještě jednou já vím, že potřeba takového nástroje ta vzešla z některých regionů samotných, které měly, eh, kterým se dostalo sluchu ve výboru regionu a proto se tím výbor regionu také začal zaobírat. Ale největší problémy bohužel máme na německo-polské hranici. Je to k zešílení. Na jedné straně máme um, krajské hitmany, kteří se domnívají, že tento nástroj bude znamenat, že budou muset odevzdat kompetence, čemuž vůbec tak není. A na druhé, naopak můžou úkoly, které mají daleko soustředění a jednodušeji vyřídit. Dokonce ještě ve spolupráci s kolegy z druhé strany hranic buď tedy na, z, Odry, z hranice od Ranisa ať už to jsou dopravní projekty, ať už to jsou společné školy, veřejné služby. Všechno to je teď možné a je tady odpor, protože oni mají strach o své kompetence. A zároveň to, co řekl Jan, projekty a formy spolupráce se musí hlásit v hlavních městech a my mezi Německem a Polskem máme různé úrovně. V Polsku je to národní, tedy vnitrostátní eh, centrální polská vláda, zatímco v Německu to jsou zemské vlády. A to znamená, že už eh, ty e, úrovně nespolupracují. Polský minister říká, my mluvíme jenom s německým ministrem spolkovým a nikoli s postupy mít a tak dále. A pod tím trpí ti, kteří chtějí realizovat přeshraniční projekty. A často se jedná o velice jednoduché věci. Máme více měst, eh, která jsou rozdělena státní hranicí. Görlitz, Ořilec, Köstrín, Kostřín nebo Frankfurt a Svobice. Frankfurt nad Odrou a Svobice, protože mě mají univerzitu které jejich části jsou jak na polské a německé straně, chtěli si vyměňovat studenty a chtěli prostě mít jenom tramvajovou anebo autobusovou linku, ale na to potřebují za prvé povolení s postupem od Braniborské zemské vlády a v Polsku potřebují povolení polského ministra zahraničí. Trvalo to pět let, než město bylo umožněno zřídit tuto autobusovou linku, která je nejvyužívanější linkou v celém Frankfurtu na Todrou. A proto si myslím, že je naléhavě nutné, abychom překonali toto úzkoprsé myšlení, které pochází z určitých úředních míst, ale na druhé straně je třeba také říci zároveň s tím, že Eh, Evropské seskupení pro územní spolupráci vůbec nebrání jiným formám spolupráce. Naopak, je to právní instrument, právní nástroj. A právě tento právní nástroj umožňuje prosazování evropského práva tam, kde mm, eh, eh, regionální spolupráci brání třeba nějaké vnitrostátní předpisy. A proto bychom to měli podpořit. All right. you Pan Mesleroy. My se díváme na tuto zprávu a Otázka je, jak se to bude rozvíjet. Je to stále ještě v kolébce. Co se stane dál? Potřebujeme více spolupráce na hranicích. Máme euroregiony, tam je spolupráce. Toto existuje již od, zač- od počátku EU, jsou to dobré příklady. V době rozšíření, kdy přišly nové členské státy, bylo jich 12, Hmm. Potřebovali jsme nejenom zkušenosti starých členských zemích na hranicích, ale potřebovali jsme i právní nástroje, protože s vhodnými nástroji jsme mohli postupovat rychleji, aby to nedrvalo 20 let jako v budoucnu, v minulosti. Potřebovali jsme administrativní rámec, který by umožnil členským zemím uzavírat dohody o regionální spolupráci. Možná jsme um, Mm, to eh, hodnotili špatně. Já jsem byl nedávno ve schromáždění evropských hraničních pohraničních regionů. Všichni se účastnili návrhu, nejenom komise. Teď musíme eh, najít nějaké vhodné eh, příklady byly ehm, předloženy některé velice dobré projekty. Ehm, máme dobré příklady, které ehm, budou fungovat, pokud chceme něčeho dosáhnout. Pokud nebude pozitivní postoj členských zemích, tak eh, v minulosti jsme měli spolupráci mezi holandským Limburkem a Německem. Existují podobné nástroje, které byly vyvinuty pro jednotlivé eh, spolkové země v Německu, které měly také eh, podporu z Valoňska. Ale není to um, evropské uskupení, není to Nemusí to nutně mít ten název. Pokud to funguje, členské státy ale e, musí e, chtít, pokud to má fungovat. Máme nástroj, má pozitivní aspekty. Um, Je to v té zprávě ehm, jasně řečeno, že ehm, bude potřeba další posouzení, další hodnocení, ano, ale máme, mluvíme o přeshraniční spolupráci. O to jde. A zdá se, že to má tedy špatný název. Když se podíváme na Eh, střednědobý rozvoj územní spolupráce, tak to je všechno součástí diskuse, ale má to přeshraniční aspekt, který je důležitý. Eh, jsou problémy v mm, pohraničních oblastech, které se snažíme řešit. Vy jste mluvili o studentech, kteří přecházejí přes hranici a podobně. Když se podíváme na dobu před 10-20 lety, tak máme zkušenosti. Je důležité mít vhodné nástroje. Děkuji a nyní mám to potěšení dát slovo panu Katajnovi, který je koordinátorem platformy EGTC ve výboru regionů a možná nám přinese nějaké informace o dnešním semináři iniciativy EGTC. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já využiji příležitosti, že mohu hovořit v italštině, protože mě k tomu podnítilo toto perfektní historické vysvětlení Jana Olbrichta, které je zdrojem mnoha problémů, které, s kterými se potýkáme dnes. Proto bych rád poukázal na některé aspekty politické povahy které způsobují potíže v tom, abychom mohli hovořit o EGTC jako o plném eh, a plně využívaném nástroji. Eh, úřady na lokální úrovně, úřady na vnitrostátní úrovni a na evropské úrovni. Tady to vypadá, jako kdyby proti sobě stály dvě vize, buď top-down, eh, to, to byla iniciativa Evropské komise a e, e, oblastní samozprávy to odmítali, jak to vysvětlil Jan Albrecht, ale na druhé straně chceme-li vytvořit Evropu e, založenou na dobrovolných iniciativách regionu a lokálních úřadů, je zapotřebí takových nástrojů jako tento, o němž hovoříme. A toto bylo také tématem našeho semináře, semináře, kterého eh, jsme se účastnili mm, právě v rámci seskupení pro územní spolupráci. A zítra na našem výboru budeme ještě hovořit o přeshraniční spolupráci. Eh, byly tady potíže, ale za těmi potížemi vězí, domnívám se, veliká politická věc, kterou nesmíme ztrácet ze zřetele. Výbor regionu se velmi intenzivně zaobírá těmito ten, tématy, takže mm, Evropské se, se skupením budou spolupráci je nástroj, který umožňuje lepší eh, zapojení nejrůznějších úrovní a regionů v přeshraniční oblasti zcela konkrétně i co do správně technického, čili administrativně technického ohledu. E, já to mám na starosti u nás. A e, tady se vlastně jedná o přeskoumání vnitrostátního práva a ten nástroj může poukázat na to, kde jsou třeba slabiny a jaké možnosti existují. Naše platforma musí uvést veškeré možnosti tohoto nástroje, veškeré regiony. A bude to uveřejněno ve věstníku. My máme zhruba 700 Ehm, takový eh, regionů kter, z 20 států, kteří pracují, eh, které, promiňte, pracují v rámci tohoto seskupení. Ale musíme přemýšlet o tom, jak jaké překážky existují v pozitivním a v negativním ohledu. Za lucemburského předsednictví v září minulého roku jsme v září jsme viděli, že eh, je nutno posilovat nástroje. 13. října eh, byl uveřejněn dokument k tomuto tématu, kde se ještě jednou poukazuje na význam a nezbytnost mít lepší regulační rámec. To je i můj názor a já z důvodu časových Upozorním jenom na několik bodů potíže, které mají regiony a které jsme konstatovali spíše operační povahy. Členské státy které od roku 2013, kdy byly zjednodušeny eh, procesy tohoto nástroje a tady bych chtěl poděkovat panu Joachimu Celerovi, který byl zpravodajem k tomuto tématu ve své době a chci také poděkovat Danutě Hübnerové a i současná předsedkyně paní Michajlová má s námi a my s ní výbornou spolupráci. Některé země se na těchto změnách nepodílejí, nepodílejí neúčastní se jich na národní úrovni. Ani polovina oblastních či samozprávných združení nové nařízení o tomto nástroji neuskutečnili, když by to bývali měli udělat už od minulého roku. Chybí také účast tohoto nástroje při přípravě operativních programů, či operačních pardon, programů. To znamená, Když se podíváme zhruba na ten obrázek, je tady i problém s programy, protože přece jenom je zarážející a ne tak snadno pochopitelné, že například u Interregu, eh, který byl vytvořen pro umožnění přeshraniční spolupráce, a přesto Evropská seskupení pro územní spolupráci se ne- nemohou účastnit i některých interregových programů. Mm, přitom se na tento nástroj nahlíželo jako na prioritu, ale nejenom program Interreg mm, ukazuje na určitý problém. Stejně tak jako jiné programy Life a Cosme, Eh, které jsou pod vnitrostátní kontrolou. A tam eh, se tady mohou eh, účastnit ti, co jsou zapojeni do toho evropského seskupení. A pak tady jsou programy, kde vůbec se nepočítá s podporou tohoto evropského seskupení. Eh, neexistuje tady žádné přímé financování, to znamená, je to nástroj, který lze jenom velice obtížně používat a to vysvětluje to skutečnost, proč tento nástroj byl zatím jenom částečně úspěšný. Eh, je to právní subjektivita, která operuje v různých zemích a tyto různé země to mají používat v rámci jejich právního systému, aby toto mohlo fungovat, ale to se skoro nikdy neděje. Této možnosti se skoro nikdy nevyužívá. To znamená, v podstatě se tady spíše jedná o překážky na základě právní eh, povahy a právní situace v každé zemi. Existují případy, například mezi Moldavskem a Ukrajinou, eh, kde byly zřízeny struktury k přehraniční spolupráci, ale nikoli v rámci tohoto nástroje Evropského seskupení pro územní spolupráci. To neznamená, že bychom měli vylévat dítě i s vaničkou. Eh, protože tyto mm, programy fungují dále. Vždyť jsme to už neslyšeli a je jich stále více. A mm, spolupracují lépe s vnitrostátními úřady. Máme tady eh, proto vyšší rozpočty a co teď musíme udělat je, Dá to více do povědomí, protože celá řada regionálních a lokálních útvorů neví, jak tento nástroj využívat. A musíme se postarat o to, aby tento potenciál byl také lépe prezentován. Je to prostě více vrstevné řízení. Řízení, na kterém se podělí více úrovní. A proto je tento nástroj naprosto zásadní možností a zásadním prostředkem. Evropská právní subjektivita. To jsou velké strategie a to by se mělo využívat jako možnosti kooperace přes hranice a kolem hranic. To je Evropa, která se stává nejenom z jednotlivých národních států, ale jsou to také svobodná seskupení, která se rodí na jednotlivých územích a která řeší své problémy. Thank you, thank you very much. Uh, we have... Děkuji. Máme tady zástupce Evropské komise, pan Alexander Ferstl. Chcete si vzít slovo? Děkuji. Děkuji za tuto zprávu, za zajímavou diskusi. EGTC je a e, bude důležitým prostředkem evropské spolupráce pro přeshraniční programy. Myslím, že doposud e, to pomáhalo našim mm, implementaci našich programů, ale zacházelo to ještě dál, jak eh, mm, semanticky bychom se vědky EGTC sahající od nemocnic po sítě mobility a podobně. Co se týče aplikace nových, nového nařízení, tak je příliš brzy na to vyvozovat z toho závěry um, ta, co bude do roku, do, do srpna 2018 z 56 EGTC eh, je vidět, že jsou to výjimečné eh, efektivní nástroje pro koordinaci a institucionální spolupráci, takže eh, je to transfer k stabilnějšímu rámci. Co se týče budoucnosti, tak um, komise bude dále podporovat využívání EGTC a e, také je velice vděčná za e, další úsilí pro, e, na propagaci využívání EGTC. Děkuji vám. Děkuji. Nyní paní eh, doktorka Zelmer, máte eh, eh, chuť odpovědět na některé otázky nebo komentovat, co bylo řečeno. Bude to spíše komentář, velice stručně, historicky jsme se nezabývali závěrečnými zprávami, protože hodně eh, toho bylo již řečeno a zaměřovali jsme se spíše na budoucnost, co je možné tedy ještě udělat. Jak řekl pan Celer, ty problémy, ano, jsou podrobně popsány ve zprávě. Já jsem nemohla eh, to podrobně prezentovat, ale také jsme zdůraznili některé pozitivní zkušenosti a tady eh, chci říci, že eh, ten nástroj se nevyužívá z důvodu mm, problémů a podobně, ale přesto v některých EGTC jsou velké úspěchy, které jdou nad rámec využívání fondu Interreg. Trvá to dlouho, ano. Měli bychom to vidět tak, mm, prostě trvá, než se to, mm, ty, ty eh, projekty vyvinou a než dosáhneme těch ambiciozních cílů EGTC. Eh, e Pokud chcete více integrace v příhraničních přezhraničních oblastech, pak to prostě nějakou dobu trvá, vyžaduje to více komunikace, výše školení, šíření zkušeností, znalostí, což je dlouhodobý proces a my se můžeme mm, poučit jenom z, naš, z dosavadních zkušeností, abychom měli větší, lepší představu o tom, jaké mohou být další kroky na další zlepšování eh, e, rámce EGTC. Děkuji vám. Pan Zeller, ještě krátký komentář. E, to není tedy výčitka mm, na pracovníky komise, ale měl bych jednu prozbu. Příště, až bude kohezní zpráva, až bude předložena a přezranční spolupráce, která je tak důležitá, jak se říká, pak by to mělo být alespoň zmíněno v kohezní zprávě, aby to nezůstalo úplně stranou a teprve parlament ve své zprávě poukázal na to, jaké jsou nástroje v teritoriální e, spolupráci a jak je důležitá, což by měla dělat i komise. Ano, to máte naprostou pravdu, to říkáme v naší zprávě velice jasně. Děkuji vám za prezentaci studie Můžete to říct si stručně? Můžeme tedy vypracovat zprávu o implementaci tohoto konkrétního tématu. Máme informace. It could be, it could be a nice report in future. To by byla hezká zpráva do budoucna, ano. Mm, bude zajímavé vidět další zprávy o teritoriální spolupráci. Pak budeme pokračovat s EGTC, eh, zprávou z vlastní iniciativy REGI. Děkuji vám. Budeme pokračovat v práci. Každopádně bude zajímavé monitorovat proces, dostávat informace o vývoji tohoto nástroje mějme na paměti, když se snažíme pochopit, jak vypadá, jak se vyvíjí teritoriální spolupráce v některých zemích. Ptejme se ministrů na územní spolupráce jako hezy, nejenom na operační programy. To je naše volba, ale. Děkuji vám, děkuji vám za všechny diskusy a Vážení pánové, členové Radži, který te, kteří tady jste, máme tedy tu čest, to potěšení schválit z rozhodnutí koordinátorů, která, eh, které proběhlo dnes dopoledne. Závěry byly distribuovány. Pokud nemáte komentář, ano. Pane van Nistelrooy, děkuji, máme zápis, všechno je správné. Bod 7 ale. Chci říci, chci dodat informace o stavu jednání politických frakcí o rezoluci zjednodušení. Mám tady text, mohu ho předat tam, kde se říká koordinátoři zaznamenali a tak dále, předané koordinátorem EPP a tři koordinátoři řekli, že neměli dost času Chci dodat, že EPP podpořilo, e, ALDE nemělo námitky, takže to jenom bych dodal jako podporu. Takže to mohu předat a pak je to na, na vás. Děkuji vám. To, jak si mm, vyjasňuje situace s návrhem rezoluce. Bereme to na vědomí, dejte prosím to písemně. Další bod různé, máme různé. I don't see. Uh, I have to, to remind... Ne. Chci připomenout, že příští schůzka proběhne 30. listopadu odpoledne od 3 do 18.30